So, liebe... Takže, milé kolegyně, milí kolegové, domnívám se, že bychom přesto měli začít, i když naše řady ještě nejsou obsazeny, ale doufejme, že se to ještě změní. Srdečně vás vítám na dnešní odpolední zasedání, eh, které kterým je vlastně veřejné slyšení k strategii Evropské unie pro mládež. Náš výbor se právě zaobírá implementační zprávou týkající se současného rámce kooperace politiky mládeže evaluace tedy od roku 2010 do roku 2018 příslušného programu a také úvahy o tom, jak by to mělo vypadat po roce 2018. Zprávu zpracovává naše kolegyně Karisabal a mm, jejich návrhy určitě zapracují, co bychom mohli dělat v Evropské unii ještě lépe, abychom e, záležitosti mladých lidí, pro něž tuto politiku chceme dělat, ještě lépe zohlednili, jakým způsobem abychom mohli dosáhnout kolegiálního učení, abychom jak na evropské, národní i regionální úrovni měli politiku mládeže založené na důkazech, ale především za zapojení mladých lidí jako takových. To je několik otázek, které budeme projednávat během dnešního slyšení. A jako vždy jsme si samozřejmě pozvali několik hostů, které bych vám ráda představila. To je paní Margaret Pota, ředitelka pro strategická partnerství, komunikaci a funding Evropská region ve Světové organizaci Hnutí skautského. Pak pan Vie Majama, člen eh, prezidia Evropského fora mládeže Eh, oni jsou vždycky vítaným hostem na našich slyšení. Potom tady máme pana Denise Itavša, eh, poslance mm, příslušného pro otázky kultury, turismu, mládeže, sportu, kooperace z okresního zastupitelstva Gifucko a Donosti a San Sebastián ze Španělska a paní Lilia Elenková, Eh, projektová vedoucí a pověřenkyně pro strukturovaný dialog eh, v Národním fóru mládeže v Bulharsku. Kromě toho mezi námi ještě velice srdečně vítám pana Borboliho, který je předsedou um, krajského zastupitelstva z Hargity z Rumunska, který zde zastupuje výbor regionu. Eh, a ráda bych upozornila na takovou malou změnu, Navrhla bych vám, aby naše výměna při diskuzi mohla být eh, taková živá, tak každý z našich hostů dostane slovo na 10 minut eh, na svou respektivní přednášku a potom uděláme takové to kolo ping-pongu, to znamená takové kolečko, kdy každý poslanec bude mít minutu na to, aby položil otázku. Prosím, žádná stanoviska přednášet. A potom bezprostředně dáme slovo panelistům, aby mohli zareagovat. A pak ještě bude existovat příležitost dodatečné otázce, tak abychom tady skutečně vedli dialog. Prostě to dneska vyzkoušíme a uvidíme, zda do toho vneseme trošku víc živost, života do těch diskusí. Takže bez jakýchkoliv okolků bych nyní dala slovo paní Potách eh, na její přednášku a prosím zkuste dodržet těch 10 minut. Máme čas do 17 hodin a chceme vstoupit všichni společně do diskuse. Máte slovo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali. Já tady zastupuji Světové skautské hnutí. Jenom pár slov k této organizaci. 50 milionů mladých lidí na světě, více než ve 106 zemích. A v Evropě pracujeme pro zhruba 2 miliony lidí jsme hnutí pro mládež otevřené pro každého, kdo se chce zapojit. Dovolte, abych ve své prezentaci vás informovala o tom, jakým způsobem by strategie Evropské unie mohla přispět ke zlepšení nástrojů pro mládež v Evropě. A nejprve eh, bych hovořila o tom, jakým způsobem se vytvořit kulturu pro angažovat mladých lidí a pro dobrovolné práce, demokratická účast mladých lidí a role mládežnických organizací v této strategii. Takže strategie Evropské unie výborným nástrojem pro to, aby vznikla angažovanost mládeže a to je ten bod právě ve strategii EU. Jak víme, dobrovolnost je výborným prostředkem, výborným způsobem, jak se účastnit eh, občanských záležitostí a přispívat k rozvoji společnosti. A jak víme a jak už to můžeme vidět z určitých studií, lidé, kteří se angažují v mládežnických organizacích, mají daleko více příležitostí, aby byli ještě více angažováni ve svých konkrétních komunitách a celé společnosti. Ta dobrá věc je jasná povzbuzovat dobrovolnictví. A zdá se, že strategie Evropská unie už se ověřila a měla úspěch v určitých aspektech. Ale domnívám se, že můžeme jít poněkud hlouběji. A můžeme toho dělat ještě více, když budeme působit z evropské úrovně na koordinaci politik dobrovolnictví. Protože bohužel v současné době strategie EU se soustředí na, ten evropský, na evropskou dobrovolnickou službu. Ale my známe, víme, že dobrovolnictví je něco, co mohou lidé provozovat ve svém volném čase, v dialogu, ve svých respektivních komunitách na každodenní či týdenní bázi, základě. Takže domnívám se, že nástroje Evropské komise nedosahovaly až ty lidi přímo na místě, aby tedy se nahlíželo na tuto politiku dobrovolnictví z širší perspektivy. Eh, my jsme skutečně otevřeni všem jednáním a jsme zvědaví také na vaše postoje. Eh, abychom šli nad rámec stávající mobility, abychom skutečně zabezpečili, že ještě více zvětšíme účast mladých lidí a že eh, vlastně ve všech členských státech by toto dobrovolnictví bylo podporováno, ale je třeba zabezpečit, aby se dosáhlo všech těch mladých lidí, kteří by se mohli účastnit práce v mládežnických organizacích. Další bod se týká demokratické účasti mládeže. Myslím si, že to je hlavní bod strategie Evropské unie. Zabezpečit, aby mladí lidé se skutečně mohli účastnit procesu rozhodování. Eh, Jednou z hlavních záležitostí je, jak dosáhnout ještě více mladých lidí. A myslím si, že to je to nejdůležitější, když hovoříme o strukturovaném dialogu, zatím se skrývá právě ta naděje, že bychom mohli dosáhnout daleko více mladých lidí. Ale k tomu je zapotřebí systematického přístupu. A to znamená aktivně chodit do škol, do mládežnických středisek a seznamovat mladé lidi s těmito možnostmi. Já si myslím, že zatím tady byl nedostatek ve všech těch procesech, protože my jsme měli celou řadu online platform, celou řadu nástrojů, ale bohužel to nebylo příliš efektivní, proto aby to dosáhlo více lidí. A já si myslím, že je třeba prostě osobní aktivní orgán mm, účasti v dosahování těch mladých lidí a tím by se měly zaobírat ještě více mládežnické organizace. A e, je třeba podporovat nástroj strukturovaného dialogu, ale je třeba zabezpečit, aby ten participační každodenní proces existoval na lokální a národní úrovni. A jsou to určité rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. V některých zemích už je velmi dobře etablovaný systém dobrovolnictví. Mladí lidé jsou konzultováni ve všech procesech týkajících se mladých lidí, zatímco v některých státech tento aspekt ještě vůbec není zohledňován. A já si myslím, že strategie EU by měla zabezpečit, aby tady existoval skutečný monitoring v kooperaci s členskými státy aby se postupovalo daleko systematičtěji. Na evropské úrovni máme výbornou, výborný legální základ, článek 165 sek oddíl 2 Lisabonské smlouvy. Tento článek zcela jasně dává Evropské komisi právo zabezpečit participaci mládeže na demokratických procesech Evropské unie. V současné době je strukturovaný dialog jediným nástrojem, ale bohužel on prostě nezahrnuje všechny evropské programy jako Erasmus, iniciativu zaměstnanosti mládeže a prostě ve všech těchto programech není jaksi automaticky účast mládeže. A já si myslím, že Evropská komise by měla vyvíjet tlak na členské státy, aby ty se stá- snažili zapojovat mladé lidi do rozhodovacích procesů a aby i mladí lidé mohli spolu vytvářet pro postupy určené pro ně. Viděli jsme ve strukturovém dialogu, že tady bylo příliš omezené místo omezený rozměr pro evropskou dimenzi. Nemáme vlastní systémový dialog s komisí jako takovou. A je třeba zlepšit tuto situaci. Strukturovaný dialog byl dobrým nástrojem pro vytváření sítí mezi mládeží a ministerství pro mládež, ale někde takový dialog ještě neexistuje. My musíme jít na rámec toho. A pak bych ráda pohovořil o roli mládežnických organizací v tomto procesu. Usnesení Evropského parlamentu z 27. října 2016 a hodnocení strategie Evropské unie pro mládež od roku 2013 do roku 2015 poznamenává, že 57 mládežnických organizací není zohledněno ve svých názorech při vypracovávání této strategie. No to znamená, že nejsme dostatečně zapojeni do procesu rozhodování. A zatímco my už reprezentujeme miliony mladých lidí, jsme demokratickou organizací. Demokratické procesy podporujeme, konzultujeme pravidelně mladé lidi, ale bohužel Zdá se, že velice často naše věrohodnost jakožto organizace, která zastupuje mladé lidi, není dostatečně oceňována. A je to škoda, protože my známe obavy mladých lidí a můžeme je zapracovávat do politických doporučení a proto zapotřebí expertízu, abychom také mohli lépe zapojit mladé lidi do takových procesů mládežnických organizací Eh, chceme vzdělávat k občanství, ale to stojí hodně nákladu. Musíme si uvědomit, že my jsme většinou organizace založené na dobrovolnictví a to znamená, že společnost toho moc nestojíme, ale musíme být uznáváni také nějakým formálním způsobem, abychom mohli dostávat prostředky v roce 2018 Eh, se hovoří o neformálním učení, ale toto, musí, toto doporučení musí být implementováno. Je třeba, aby se ohodnotily vlastně veškeré výstupy, které mladí lidé získávají v mládežnických organizací právě v kontextu tohoto vzdělávání. Ale kromě strategie Evropské unie nebo navzdory jí, kde to by mělo být prioritou komise, Nedávné priority pro vzdělávání předložené komisí vůbec nejsou zaměřeny na dobrovolnictví a mládežnické organizace. To tam vůbec není zahrnuto. No, Zatímco všichni uznávají nezbytnost investic do vzdělávání k občanství, prostě na druhé straně mládežnické organizace nejsou vůbec zohledněny. A my bychom chtěli zabezpečit, aby strategie Evropské unie zabezpečila, že členské státy budou investovat nejenom do formálního vzdělávání, ale také do vzdělávání v rámci mládežnických organizací. Zatím vidíme v určitých státech příliš malé investice do těchto organizací. A to konec konců dospívá k té skutečnosti, že celá řada mládežnických organizací sice nahlíží na ten program pro mládež jako hlavní nástroj, ale eh, očekávají tedy, že dostají také nějaké finance z toho. Musíme zabezpečit, aby tady existovalo monitorování na národní úrovni, aby se zabezpečilo, že budou dostatečné investice za zapojení mládeže protože nástroj může být efektivní, ale jak říkám, musíme mít podporu pro to, abychom dosáhli ještě více mladých lidí. Děkuji vám děkuji vám velmi za eh, tento jasně formulovaný vstup a teď to zkusíme s novým postupem a nejprve bych eh, ráda vyzvala eh, naši zpravodajku a stínové zpravodaje, kterým předám slovo, ale jak bylo řečeno, uděláme to v takovém postupu stolního tenisu, otázka, odpověď a pak ještě bude dána možnost podat doplňující otázku, vyzkoušíme to. Eda, máš slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se budu snažit tedy zeptat se během jedné minuty. Naprosto souhlasím s tím, co řekla řečnice o nezbytnosti daleko více zabezpečovat organizace, pardon, dosahovat a spolupracovat s mládežnickými organizacemi. Ale určitá část mladých lidí nenáleží mládežnickým organizací a nemají nějaké specifické požadavky, možná, že mají práci, možná, že mají, mají nějakou bezprostřední nezbytnost, aby hleděli na instituci. Jak bychom mohli dosáhnout všech těchto mladých lidí? Eh, kteří nepocitují nezbytnost podílet se na životě společnosti. Už se tady hovořilo o dobrovolnictví. Je skutečně velká část mládeže, která se nezapojuje vůbec do sítí, ani do těch institucionálně vytvořených, ani se nezapojuje do práce mládežnických organizací. Jak můžeme dosáhnout těch? Perfekt, war eine Punktlandung. Výborně, to bylo přesné přistání a prosím, pane kolego. Thank ano, děkuji. Myslím si, že to je velice důležitá otázka. Eh, nejprve bych ráda řekla, eh, že doufáme, eh, že tady zažijeme větší angažovanost mládeže v nejrůznějších organizacích, nejenom organizací mládeže, mohou to být sportovní nebo různé dobrovolnické organizace starší. A myslím si, že společnost jako taková, tady ta angažovanost je něco velice cenného. Takže nemyslím si, že mládežnické organizace jsou jediným klíčovým hráčem, co se týče angažovanosti mladých. Ale kromě toho souhlasím s vámi, že lidé mají právo se neangažovat, nedělat nic, ale eh, pak eh, si myslím, eh, že místní rady mladých a různé místní festivaly, ty mohou být takovým místem, kde se lidé, mladí lidé mohou něco říct. A je to mnoho nástrojů, kdy mladí lidé mají možnost vyjádřit své názory. Myslím, že jsme zažili velkou angažovanost v různých průzkumech online. Takže je mnoho způsobů, jak um, to udělat, aby jejich hlas byl vyslyšen, ale aby byla upřímná, z našeho pole nás my si myslíme, že angažovanost mládeže, ať je to jakákoliv forma, je vždycky pozitivním aspektem a jde to za, za hranice toho, že se jen vyslyší jejich hlas, ale um, postaráme se o to, že pozitivním způsobem přispějí ke společnosti. Děkuji mnohokrát. Ještě jedna doplňující otázka? Nebo bylo všechno jasné, děkuji. Pak budeme pokračovat uh, s panem Marinovem který nejprve zpravodaje vezmeme. A zpravodajové a stínové, stínový zpravodajové. Pan Malinov, chtěl byste něco říct? Pak paní Michlov. Také ne? Pan Gátlub tady není. Budeme pokračovat se Silvia Kosta. Ano, eh, s velkým potěšením jsem naslouchala vaší eh, prezentaci. Známe eh, také velmi dobře jedna otázka k prioritám eh, nové strategie pro mládež EU. Tady potřebujeme nový impuls. Takže začlenění mládežnických organizací existuje, tady konkrétní program. My si Samozřejmě také eh, přejeme tento aspekt eh, dobrovolnosti, eh, solidarity, přístupu třetích států a mládežnické organizace by měly působit také na základě svých své mm, expertízy. Co tedy potřebujeme v této nové strategii pro mládež EU a co by mělo být ponecháno? Děkuji. Ano, to je velmi dobrá otázka. Já, jak jsem říkala, Ehm, tady ehm, bychom měli stavět. Na tom to byla dobrovolnická mládežnická ehm, služba. I really believe that we need to tackle wanting as a... a ano, je to politický, strategický aspekt a máme různé způsoby koordinace, e, ale um, ale myslím si, že tady toto by mělo začlenovat i eh, další mm, aspekty. Měli bychom se postarat o to, aby mezinárodní organizace, národní organizace aby tady byla ta dobrovolnická dimenze, aby se byli schopni zájemně skoordinovat a ani mohli využívat nových nástrojů eh, pro řízení dobrovolnické práce. Jde o to, abychom pracovali na této dobrovolnické eh, bázi i na národní eh, úrovni. Já si myslím, že tento aspekt musí být vzat v potaz a myslím si, že bychom měli jít i za hranice IBIS. Ještě doplňující otázka, Silvie. Otázka zní, jestli dobrovolnická činnost je pro vás by měla být posledným aspektem eh, těchto voluntary corps. Myslím si, že je to velice eh, cenné mít tento nástroj, protože je to něco, co ehm, v, může ehm, být použito i v zemích mimo, mimo EU. Myslím si, že polovina toho programu by měla být ehm, využita k tomu, abychom měli širší dimenzi pokrytou. Polovina třeba dobrovolnické činnosti, polovina eh, koordinace a zajistit to, aby organizace byly schopny si vyměňovat eh, zkušenosti a osvědčené praxe na tomto poli. Ano, děkuji. Michála Šojdrová. Děkuji eh, za ta úvodní slova. Omlouvám se, že jsem přišla o něco později, ale já považuji eh, strategi evropskou strategii pro mládež eh, za velmi důležitou a pod, také ve spolupráci s vámi, čili s mládežnickými organizacemi, abyste vy řekli, co vám v té strategii chybí, co v ní chcete. Uh, a je to také úkol pro vás abyste vy potom dál předávali tu informaci že evropská unie tuto strategii má a že něco mladým lidem nabízí. E, nepochybně je to také o finančním rozpočtu e, nicméně myslím že mladí jsou ti kteří z jednoho eura udělají deset eur takže já bych chtěla zdůraznit, že eh, toto, jsou, toto je investice Evropské unie do mladé generace, kteří umí znásobit v každé euro mnohonásobně tím, jakým způsobem ho využijí ve své dobrovolnické činnosti. A na ten dotaz, eh, co uděláme pro mládež, která není organizovaná. No právě, mládež která je organizovaná ať už jsou to skauti nebo jiní mládežníci umí pracovat a umí potom nabídnout i spolupráci přátelství těm kteří ho zatím nenašli nikde. a každý mladý člověk potřebuje přátelství kamarády spolupráci takže i tyto organizace mohou potom pracovat eh, v, pro mladé kteří nenašli jiné zakotvení. excuse me. thank you very much. Děkujeme, prosím odpověď. Já si myslím, že na místní úrovni můžeme mít různá mládežnická centra a pracovníky v rámci komunit, kteří jak si dosahují na mladé lidi ještě mimo tyto organizace. A u toho vlastně není potřeba eh, je ponoukat k tomu, aby byli do nekonečna aktivní. Můžeme mít různé festivaly nebo jiné věci, jiné akce, kde v podstatě mohou využívat nové příležitosti, ale já jsem přesvědčena, že ještě nad rámec toho musí mít mládežnické organizace takovou sílu, řekněme, takovou podporu, aby na tyto lidi dosáhly. Aktuálně je to velký problém. Máme velice málo kapacity vytvářet nové struktury, nové skupiny tam, kde ještě nic neexistuje. Děkuji. Děkuji mnohokrát, protože aktuálně nemáme žádné jiné otázky. Mám otázku já, a to ke strukturovanému dialogu. Jaké jsou vaše zkušenosti s ním eh, v minulých letech? Pamatuji si, že na začátku, když jsme s tím začínali, o tom začínali diskutovat, tak zde byly obavy, že ten přístup od spoda nahoru, v tom smyslu, že tedy uděláme strukturovaný dialog od té místní až na evropskou úroveň, že to, co se pak diskutovalo na lokální úrovni, se vůbec do té Evropy, abych tak řekla, nedostalo. Někde v mezi stupních se to ztratilo. Jaké s tím máte zkušenosti vy? první řadě eh, si myslím, že je velice zajímavé eh, podívat se na eh, to a diskutovat na evropské úrovni lokální problémy. Podle mě místní rady, taková ta místní samozpráva je ta nejlepší úroveň, kde diskutovat místní záležitosti. Já si myslím, že na evropské úrovni bychom měli více diskutovat o tom evropském rozměru jako takovém byl by to, řekla bych, takový relevantnější způsob, jak celou tu věc řešit, že na každé úrovni bychom měli tu správnou perspektivu o tom, jak eh, to souvisí se vším ostatním, ale pokud já vím, tak strukturovaný dialog znamená, že se všichni snažíme, abychom eh, spolu mluvili na všech úrovních, abychom zajistili, že v tom dialogu máme i perspektivu mladých. A to už existuje. Je to efektivní? No. Já myslím, že ta otázka by měla spíš znít, je to dosti efektivní, aby to řešilo všechna ta témata, i ta nejširší témata. A zde je odpověď pravděpodobně ne. A ještě doplňující dotaz byl to ten správný postup, eh, tedy aby ten strukturovaný dialog měl každý rok nějaké jaksi takové nadřazené téma místo toho, že by se řeklo, že strukturovaný dialog, ať už na kterékoliv úrovni, se má rozhodnout sám, čím se bude zabývat. Eh, bez toho, že by tedy Evropa rozhodla, letos se bude mluvit o tom. Myslíte, že to je správný přístup, nebo je to přesně ten špatný přístup? Já si myslím, že bylo zajímavé míti takovéto téma, takovéto zaměření, protože když mluvíte o všem, tak v podstatě ta doporučení jsou pak nutně vágní. Ale ta diskuse, eh, kterou jsme vedli, se týkala relevantnosti té úrovně. A já si myslím, že ta doporučení byla kvalitní, šlo vždy pouze o implementaci. Té bylo až příliš málo a stejně tak bylo až příliš málo monitorování toho, co se dělo v terénu, ať už na místní, národní nebo evropské úrovni. Takže ve finále z toho mám pocit, že ten strukturovaný dialog je takové, taková indikace, spíš než že by se jednalo o participaci mladých lidí. Děkuji. Ano, děkujeme mnohokrát. Já si myslím, že jako první kolečko toto fungovalo velice dobře. Tak, jdeme na druhého hosta. To je pan Vilevajama, člen představenstva Evropského fóra pro mladé. Takže i vy máte 10 minut. Danke. Hello everyone. As you heard, my name is am Dobrý den, já jsem Vile Majama. Dovolte mi představit se. Já jsem tedy z Rady Evropského fóra pro, pro, pro mladé lidi, jsem také dobrovolník a jsem také mladý. E, pro ty z vás, kdo neznají naše forum, my jsme platforma, která združuje více než 100 e, organizací mladých, jak místní rady mladých, tak mezinárodní nevládní a jiné organizace. Naše práce k tomuto tématu začala v roce 2016. A všechno, co řeknu, reflektuje diskusy, debaty, které jsme vedli s členskými organizacemi, tedy s mladými lidmi napříč Evropou. Naše dnešní téma je ten cross-sektorální přístup k politice pro ehm, mladé a doufám, že mm, můj projev bude mít pro vás přínos. Tak, Eh, tak tady to je struktura mého projevu. Začneme tím, eh, co myslíme tím cross-sektorálním přístupem. Za druhé, jak to vypadá dnes, eh, co lze zlepšit. Za třetí, se podíváme na určité nápady z naší strany, co by se dalo dělat jinak, respektive lépe. A nakonec, my nesmíme zapomínat, že nechceme cross-sektorální politiku pro cross-sektorální politiku to je pouze nástroj, eh, který nám zajistí, že dosáhneme našeho cíle. Takže nakonec, proč to vlastně vůbec všechno děláme? Takže tak. Co je tedy eh, cross-sektorální politika? Když říkáme cross-sektorální politika pro mladé, říkáme, že musí existovat řádná koordinace mezi jednotlivými orgány, které jsou zodpovědné za práci k tématům týkajícím se mladých lidí. Jednotlivé orgány státní zprávy musí spolupracovat na přípravě, implementaci a vyhodnocování takovýchto politik. V rámci naší práce při definici kvalitní politiky pro mladé, tam vidíte odkaz na snímku, je jeden z osmi standardů, které jsme připravili pro definici kvality právě cross-sektorální přístup. Konkrétně i vzato v této publikaci jsme definovali tři indikátory toho, jak se měří, zda děláte kvalitní cross-sektorální politiku. Ta tři opatření jsou za prvé Eh, že musíte, že musíte mít účinnou a efektivní spolupráci napříč sektory. Co to znamená v praxi, k tomu se pak vrátím. Za druhé, že otázky mladých lidí jsou mainstreamovány v jednotlivých sektorech politiky. A za třetí, že hodnocení politiky pro mladé se využívá pro vzájemné se ponaučování napříč sektory při tvorbě další politiky pro mladé. Tomu tedy toto je, co my myslíme pod pojmem cross-sektorální. Jak to tedy eh, aktuálně probíhá? Aktuální strategie pro mladé EU eh, konstatuje, že je potřeba mít tento krosektorální přístup a mainstreamování mladých lidí a vyzývá členské státy, aby podnikly kroky za účelem implementace této věci. Takže svým způsobem už jsme vlastně tam, kde chceme být. Zároveň tady potřebujeme horizontální i vertikální přístup. Musíme mainstreamovat záležitosti mladých lidí napříč jednotlivými oblastmi politiky. Na té horizontální straně tady máme vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví a tak dále. Na té svisle lince máme ty klíčové, ta klíčová témata pro mladé lidi, například dobrovolnictví nebo demokratická participace. Nicméně, bez ohledu na to, že ta ambice už tam je, tak ta strategie z roku 2016 eh, jak si vykazuje, že ta strategie je velice účinná v těch, jaksi v těch eh, vertikálních oblastech a ne už tak v těch horizontálních. Takže určité pozitivní znaky už jsou vidět, ale ještě máme před sebou hodně práce. Mnoho států ve stejné zprávě eh, říká, že tato strategie přispěla k jaksi cross-sektorálnějšímu přístupu a já vám uvedu několik příkladů. Ehm, nejobvyklejší akce pro usnadnění toho cross-sektorálního přístupu, jaké jsme identifikovali my, je vytvoření určitých mm, meziministerských struktur nebo eh, provádění pravidelných ministerských schůzech. Jiný příklad máme ze Švédska, kde zavedli zákon, který ehm, zajiš, jak si řeší politiku pro dobré životní podmínky mladých lidí a jejich vliv. E, tento zákon jasně ukazuje, že politika mladých lidí je skutečně cross-sektorální politika, uvádí se tam oblasti, které to má pokrývat, jsou to informace, vzdělávání, zaměstnanost, e, ubytování, zdravotnictví, kultura, volný čas a ještě několik dalších. To je tady severský příklad. Takže vidíme určitý vývoj, vidíme zde určité dobré praktiky, ale celkový obrázek je hodně nevyvážený na evropské úrovni. Když se posuneme na tu institucionální evropskou úroveň, tak už závěry Rady z roku 2009 ohledně Evropské strategie pro mladé explicitně uvádějí cross-sektorální přístup a to čtyřikrát. Mainstreamování mladých lidí se tam zmiňuje dokonce pětkrát. Takže my si myslíme, že nejde o to, aby e, tuto myšlenku někdo sepsal nebo abychom se dohodli na tom, že to je důležité. Spíš jde o to najít řádné nástroje a zlepšit to, co už máme, tak aby ta ambice, kterou, jak doufám, sdílíme, se také zrealizovala. Takže jak na to? No, já vám to hezky vysvětlím, bude to všechno v mé prezentaci. E, Tady to jsou výsledky diskusí s našimi členskými organizacemi. Navrhli jsme, aby se implementovali, nebo aby jste vy implementovali takzvané youth checks, tedy studie dopadu, situace mladých lidí před a po přijímání evropské legislativy. Například Rakousko toto už dělá, takže to je postup, který v některých členských státech již existuje. Na evropské úrovni Evropský parlament jako instituce by mohla být jednou z institucí, která hodnotí dopad všech návrhů, které přicházejí z evropské úrovně a které ovlivňují mladé lidi. Dále se lze inspirovat z jiných členských států, to je tedy ten druhý bod. Je potřeba zavést stejný postup e, jako v členských státech v rámci zřizování meziinstitucionálních koordinačních pracovních skupin. A musíme to dělat i na evropské úrovni. Navrhujeme, abychom vytvořili pracovní skupinu pro mezinstitucionální koordinaci, samozřejmě ten název si klidně změňte, eh, která by združovala zástupce členských států, komise, parlament, eh, výbor regionu, eh, hospodářský a sociální výbor a co je nejdůležitější, také mladé lidi, tedy ty, které ta politika ovlivňuje. Tato pracovní skupina by mohla kolem jednoho stolu združit všechny zúčastněné strany a aktéry a zajistit, že bude probíhat vyšší koordinace a kolaborace, než tomu aktuálně je. Za třetí, ten tříletý pracovní plán, který je již teď součástí strategie pro mladé, by do budoucna měl jasně e, indikovat, e, jaká je odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran. To by tam mělo být jasně napsáno a mělo by to být zahrnuto do pracovního plánu. Nakonec, Jedno z poučení z toho hodnocení je to doporučení, že se musí eh, téma mladých lidí mainstreamovat nadále jakožto téma mimo hlavní eh, větve politiky. Nejde jenom o nalézání nových oblastí, o kterých chceme mluvit, jde také o vývoj konkrétních cílů a politických cílů a odpovědností v těch oblastech. Kvalitní politika pro mladé lidi si žádá konkrétní cíle, které budou měřitelné, budou mít jasný harmonogram a dost prostředků. Abychom jich dosáhli, musíme zapojit všechny relevantní aktéry, kteří jsou součástí politického procesu. A samozřejmě, pokud eh, Máme tedy nová témata, musíme tam eh, zahrnout také hlavní příjemce, tedy hlavní poživatele výhod a hlavních eh, sektorů, které ty politiky ovlivňují. Na národní úrovni ta otevřená koordinační metoda nám dává určitou flexibilitu v tom, co můžeme dělat. Co je nejdůležitější, myslíme si, že ty tzv. národní akční plány, které jsou již nyní součástí určitých otevřených metod koordinace, ale nikoli v oblasti mladých lidí, by mohly být zavedeny i do oblasti politiky pro mladé lidi. A e, Aha, já jsem myslel, že tam mám k tomu snímek, tak nemám. No nic. V praxi eh, ty národní akční plány by byly vytvořeny členskými státy a, a eh, popisovaly by, jakým způsobem daný členský stát dosáhne toho daného cíle v té strategii pro mladé. To by pomohlo monitoringu celého procesu, ale pomohlo by to také propojit jednotlivé aktéry na jednotlivých úrovních, aby se zajistilo, že budeme mít určitou úroveň koordinace. A eh, jako v minulosti organizace mladých by měly být začleněny do vývoje těchto akčních plánů. A e, ještě mám minutu, tak ještě jeden bod. E, to, že mladí lidé budou v samotném jádru této politiky, která je ovlivňuje v jednotlivých sektorech, to není jen krásná myšlenka, e, ale je to tedy krásná myšlenka, ale má i určité implikace v oblasti politiky a v reálném světě. Zde víme, že mladí lidé mají svá práva, ale v reálu, bohužel, mnoho mladých lidí má obrovské problémy s vykonáváním těchto práv z těchto práv. A e, statistika, jako je tato, kterou vidíte na snímku, je v Evropě naprosto nepřijatelná. Je jasné, že musíme dělat ještě více, je jasné, že některé nástroje, které máme k dispozici, zatím nejsou vyvinuty plně. Ale naštěstí se všichni shodneme, že minimálně ta politická ambice zde je. E, dohodli jsme se, že je potřeba zajistit větší mainstreaming a cross-sektorální přístup. Co se týká toho postupu za novou evropskou strategii pro mladé, je, to je pro nás příležitost, abychom se s touto výzvou popasovali, abychom ukázali všem Evropanům, že Evropa se o ně zajímá, má pro ně příležitosti, poslouchá je a dělá všechno pro ně a s nimi. A my v rámci Evropského fora pro mladé jsme byli se rádi, že jsme součástí tohoto procesu. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. A teď budeme postupovat tak jako před chvilkou a nejprve má slovo naše paní zpravodajka, pakliže si to bude přát. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My jsme měli příležitost s tímto forem pro mládež často hovořit a diskutovat o politice pro mládež. A pravda je, že všichni rozumí, že politika pro mládež musí být prioritou a musí jít napříč všemi politikami. Souhlasím s tím, že jsme zatím ještě nenalezli nástroje, abychom to opravdu uskutečňovali. Stejně tak jako, když se podíváme na genderovou problematiku, tady se o tom pořád hovoří, ale pořád ještě není dost nástrojů, aby se to mohlo uskutečnit. E, tady zástupce fóra by nám mohl poskytnout více detailů, jaké indikátory se používají pro tyto youth checks a jak tedy z toho odvozovat ty politiky jdoucí napříč spektrem. A teď máte již nějaké konkrétní příklady, když hovoříte o specifických záležitostech, máte na mysli jisté určité oblasti, které například jsou naprosto opuštěny politikou. Hmm, například, co já vím, lidská práva pro mládež, o těch se hovoří, ale máme tady také oblast zdraví a tak dále. Je třeba hledat specifické příklady. Takže prosím. Děkuji vám. Domnívám se, že to vlastně posiluje eh, ten názor, že víme, kam jít, ale ještě musíme nalézt ten správný způsob, jak tam dojít. Co se týče těch youth checks, hovořil jsem o Rakousku jako o příkladu, ale jsou to i další členské státy, kde k tomu dochází. A to je diskuse, kterou vedeme s Národními radami mládeže, o kterých už jsem se zmínil. Je to něco, Eh, a to je také jako feedback z této místnosti. My prostě velice rádi si vaše podněty vezmeme sebou a budeme ještě blíže zkoumat, jakým způsobem by to všechno mohlo být adoptováno, tedy začleněno do evropského kontextu. Eh, já tady nemám ten dojem, že to je prostě jakoby uh, jediná možná politika, to, co vidíme v Rakousku, že to nemůže být prostě implementováno všude, to je prostě specifické a chápu, že všichni to vidíme stejným způsobem, ale zatím jak si nejsem schopen říci, jaká specifika by z toho měla vyplývat pro evropskou úroveň. Ale možná, že o tom bychom mohli hovořit interně na našem příštím setkání. No, jak to politika mládeže. Jediným způsobem, jakým to můžeme provozovat, je domnívám se zapojit všechny zúčastněné strany podle jednotlivých konkrétních akcí. Ehm, samozřejmě v závislosti na těch úrovních. Podívejme se na lokální úrovně, třeba jsou politické kompetence jiné, ale na evropské úrovni se koná řada diskusí a mladí lidé jako zúčastněná strana jsou zapojovány do otázek o dobrovolnictví, o vzdělávání, celoživotním vzdělávání a participaty demokratické, ale pak tady máme například témata týkající se budoucnosti Evropy integrace Evropy a tak dále. A tady nejsme zapojováni. Mm, to jsou některé tady oblasti, kde my bychom se velice rádi více angažovali a domnívám se, že evropská mládež s námi. Dobře, paní Niriáda na minutu. Chci vám poděkovat za vaši prezenci a děkuji vám za váš holistický přístup. Zároveň se domnívám, že je také dobré začít o konkrétních věcí, které se potom dají spojit. A všichni se můžeme dohodnout na to, jako Evropané, že je třeba něco udělat také v otázce mentálního zdraví Eh, protože um, systémy vzdělávání se liší, ale když se podíváme na mentální zdraví, tak vidíme, že to je problém ve všech státech. A já jsem irskou poslankyně a pro nás je to tedy obrovský problém. Celá řada sebevražd mezi mladými lidmi a to bylo naprosto zanedbáváno, tento fakt a tato oblast. Je to něco, o čem tady velice často hovoříme, abychom dodali odvahu mladým lidem, aby se investovalo více do vzdělávání, ale to se neděje zatím ještě v terénu. Neměli bychom diskutovat jenom prostě o tom, co bude v budoucnosti, ale o tom, co je možné a co je třeba udělat bezpodmínečně. Hned chápu, že potřebí mít také studie dopadu, ale v Irsku když se jedná o možnosti přístupu ke, vzdělánosti, eh, ke vzdělání, Eh, to prostě ještě není poskytováno vše. Potom eh, všichni nebo mnoho z nich hledá práci. Souvisí to mnoho s politikou, ale moc vám děkuji za to, co jste nám řekla a velice ráda budu sledovat eh, pokrok, protože si myslím, že je to strašně důležitá politika. Děkuji mnohokrát. Chcete na to zareagovat? Prosím. Ano, to původní usnesení mé organizace tady mám z roku 2016 a e, máme tady velkou jednu část v tomto dokumentu, která hovoří o zásadách, o tom, jak e, aniž by člověk šel do politické oblasti, e, mluví se tady o zásadách, o strategii. Některé z nich jsou pokryty, někde máme participatorní, krosektorální přístup, ale jsou to některé standardy, které jsme definovali. Je to jediná udržitelná cesta, jak tuto politiku dělat. Když budete skákat z jedné krize do druhé a budete hasit ohně všude, ono, to, ono vás to někam může zavést, ale není to nic pěkného. Pokud chcete trošku strategičtěji přemýšlet a budete chtít eh, zvolit udržitelnější způsob myšlení, tak musíte to založit tu politiku na právě. A eh, tady eh, jsme na stejné linii. Co se týče poznámka o mentálním zdraví a vzdělávání, tyto dva týmy, tato témata, když se podíváme na zásadu, na zásad naší politiky, to je pokryto právě v našem původním návrhu. A bylo by zajímavé možná si o tom podiskutovat trošku detailněji, jak můžeme definovat tyto cíle také. Eh, k otázce měst eh, mám studentský eh, mzdu, ještě jsem neobsahoval a doufám, že si budu moci zaplatit z toho potom první práci. Tak osud nás všechny jednou dožene. Ale nemělo by to tak být. Paní Šojdrová a pak pan Malý. Děkuji. Cením si vaší práce, taková střešní um, organizace, um, jiné mládežnické organizace, toto Evropské eh, fórum, máme s nimi dobrou spolupráci a uh, cením si vašich, vašeho přístupu, je to velmi strukturální, velmi systematický přístup. Jak je váš názor na eh, ty záruky pro mládež ehm, jako program, což Tedy cílem toho je na pomoci mladým lidem najít zaměstnání. A teď jsme ve stádiu, kdy budeme měnit tento program, možná o tom teď, teď o tom budeme přemýšlet. Otázka je, co byste nám mohl doporučit, bylo něco, co by mohlo pro nás být, vaše, náš názor by mohl být pro nás teď velmi užitečný. Prosím. Ano, jsem. Děkuji vám moc za tuto otázku. Eh, máme zasedání představenstva teď o víkendu a měli jsme toto zasedání a mnoho hodin jsme strávili tím, že jsme diskutovali o těchto zárukách pro mládež a jaká by měla být jejich budoucnost. Takže jsme vlastně schválili eh, k tomu celý dokument a eh, nemám teď čas to procházet, jednotlivé body, ale možná jen pro informaci vás všech pokusím se vyjmenovat jenom klíčové věci. První věc, je, že to je dobrá iniciativa. To je, to bychom měli říct na začátku, protože eh, sice to na sebe poutá hodně kritiky, ale eh, na evropské eh, úrovni vidíme, že, vidíme, že Evropská unie tady může investovat a mm, Záruky pro mládež jsou tohoto příkladem. Dále, mm, trošku budeme realističejší. Bylo to implementováno velmi nerovným způsobem, nerovnoměrným způsobem, protože hodně na evropské úrovni eh, tady eh, máme určitý směr, ale jak to pak funguje, to hodně záleží na lokálním národním kontextu. A tady se musí odvést ještě spousta práce. Ehm, nevím přesně, nemám recept na to, jak to udělat ale e, to, e, na to zprávě soustředuje ten politický dokument. A konečně jsem chtěl říci, že i když velice oceňujeme evropské finanční prostředky a pozornost, kterou Evropa věnuje mládeži, zaměstnanost mládeže to je téma, o kterém můžeme e, diskutovat, ale nemůžeme ho vyřešit na evropské úrovni. To potřebujeme investice těchto států a pozornost států. A tady bychom se neměli pokoušet eh, na sebe brát tuto roli. Hlavní role by měla být v rukou členských států Evropská unie může být nápomocná a Evropská unie může poskytnout podporu a zaplnit mezery, ale zároveň bychom měli požadovat více investic do mládeže, měli bychom požadovat daleko více, než to v současnosti děláme. Ano, děkuji. Pan Malinov, má minutu. Na čase, abych ehm, něčím přispěl Eh, všichni tady skládají komplimenty, tak bych rád také složil kompliment, eh, eh, zvláště na adresu Vážického fóra. Jsme hlasovali o Europasu a myslím si, že to je jeden z nejlepších návrhů mm, jak přinést mm, inovaci, něco vlastně přišlo z vaší organizace, ale na, při obe, setkáních při, s lidmi z těchto organizacích tady slyšíme nové perspektivy. Teď přijdu já s takovou novou perspektivou, která se vztahuje k problému mládeže. A budu s vámi budu upřímný, protože to není něco, o čem se běžně mluví. Um, Jedna z pěti osob ehm, je ohrožena chudobou mm, a exkluzí. Víc mladých lidí se bude pohybovat z východní Evropy a půjde do západní Evropy. A toto je jeden z nejhorších problémů, které jsou, bylo výsledkem členství Evropské unie. Všichni jsme proevropští, jsme velice nadšení eh, tímto, ale jedna, je to vlastně jedna z nejbolestivějších zkušeností eh, minimálně osm eh, evropských zemí a Bulharsko není tím nejhorším případem, ale patří k nim země, kde mladí lidé, vzdělaní lidé, vlastně lidé, které najdete na těchto fórech, Tito lidé Eh, které si přeje jakákoliv ekonomika jejich zemí, tito lidé odcházejí. A politici většinou toto nepřiznávají, eh, že mladí eh, lidé bývají většinou poslední, na které se tyto lidé obracejí. Ale protože se s nimi zabýváte v různých organizacích, tak je to otázka, kterou bych rád položil každému z vás. Toto bude e, zkušenost, je to problém, který určitě nebude možné vyřešit snadno, ale hledám jakoukoliv pomoc od kohokoliv. Iniciativy mohou přijít e, e, návrhy, máme tady symbolická gesta, většinou o tom nemluvíme, ale to je otázka, která je tu je tu čas na dvě otázky. Tady to teď uzavřu. Ano, děkuji. Velmi obsáhlá otázka. Pan Maja? Maja, Maja. Já se to ještě naučím vyslovovat. Ano, přímá odpověď to je něco, co my jako platforma jsme zatím interně nediskutovali ne tak, že by to měl být hlavní explicitní téma našich diskusí. Ale zároveň si myslím, že e, to trošku souvisí s tím, co jsem říkal o Evropě, která cítí, ty, že existují tyto mezery v členských státech. A nechci teď předezílat nic z prezentací, kterou slyšíme později, ale diskutoval jsem s kolegy z Bulharska, s kolegou z Bulharska, který bude hovořit o dopadu této strategie pro mládež na bulharskou politiku mládeže. A myslím si, že tato věc jako celek je příkladem e, přesně toho, jak Evropská unie může zaplnit tyto mezery a jak může vytvořit podmínky, eh, přístup právům, eh, vytvořit řádné podmínky v nejrůznějších kontextů, národně i lokálně, místně, tak abychom se věnovali těchto otáz, těmto otázkám, eh, kromě jiných. Ale jako platforma tady nemohu říct, že bychom byli o tomto zatím dosud diskutovali. Nebylo to téma. Ano, děkuji ještě dva řečníci a pak bychom měli toto kolečko uzavřít. Jak jsem řekla, krátké otázky a pak odpovědi. Paní Poško. onnan kezdeném, hogy um, ugye találkoztunk már többször. Ano, několikrát jsme se setkali se zástupci Mládežnického fóra v lety 2013 až 15. A byl proveden takový přeskum a byla na zpráva. Během příprav této, této zprávy se pozbíralo spousta zkušeností, Za prvé, potřebujeme strategii, abychom mohli rozhodnout, jak eh, se můžeme zacílit na ty skupiny, eh, které nepatří do žádných organizací a jak jim můžeme eh, být nápomocní. Ale jaká je vaše zkušenost? Které členské státy měly takovou příkladovou roli příkladu v tomto smyslu? Ano, Smíte být celé otevřený. Můžete i vyhubovat členským státům. Hovořte velmi otevřeně. I na adresu členských států ne. ne já budu přímný a zodpovím. Ne, nejsem schopen zodpovědět eh, tuto otázku. Pravděpodobně k tomuto máme nějaké údaje eh, od našich eh, členů v národních jednotlivých zemích, ale hned teď nejsem schopen odpovědět. Silvia, a minutu. Ano, eh, bylo řečeno něco, co se mi velice líbilo. Eh, řekli jste, eh, že chceme být nejenom vyslyšeni, co se týče mládežnické politiky, ale jde o celou pro politiku EU. E to je důležitý krok. Nejen to, co Evropská unie může udělat pro mládež, ale Mm, důležité je i to, aby byl vyslyšen hlas mládeže, ehm, aby eh, viděli, co eh, pro ně může Evropská unie udělat. Ehm, eh, a proto bych ráda věděla, co chcete, čím chcete přispět k budoucnosti Evropy. Existuje tu nacionalistické eh, cítí z eh, pohyb ve směru nových eh, stavění zdí a mladí lidé si přejí Evropu, která bude dosahovat pokroku. Jsou tady netrpěliví a my si někdy myslíme, že mladí lidé vystupují skepticky vůči Evropě. Proto má otázka na vás. Čím chcete přispět k budoucnosti Evropy? No, myslím si, že bychom potřebovali další odpoledne, abychom pokryli veškeré aspekty, které jsme slyšeli. K tomu, jak víte, budoucnost Evropy a její diskuze eh, tam běží, částečně i mimo tuto eh, budovu. A eh, volby do EU máme příští rok a to jsou okamžiky, kdy mm, bychom měli a můžeme dát tuto agendu můžeme z ní udělat náš program. Eh, my jsme předložili naši vizi o budoucnosti Evropy v březnu minulého roku nebo v květnu a bylo to velice stíhačtivý dokument, který pokrýval nejen oblasti mládežnické politiky, ale také jiné politické oblasti. A sice instituce a také bylo řečeno, jak bychom rádi viděli, angažo, jak bychom chtěli, aby se instituce angažovaly a to jsme se snažili často komunikovat, velmi často na různých akcích, v různých kontextech. Eh, jsou tu byli tam kolegové eh, i z mm, Evropské komise a snažili jsme se Pokusím se to pojmout v pár vteřinách. Ženských, eh, tedy Evropská unie má velký potenciál, který je nerovnoměrně přístupný. Jsou to mladí lidé, kteří profitují z evropských programů, jsou to mládežnické organizace, které profitují eh, z těchto programů, ale obecně eh, ta zpětná odezva je taková, ten pocit je, že je to vynikající věc, ale eh, není to rovnoměrně přístupné a řada programů, například Erasmus+, je tady velká poptávka, ale nejsou schopny pokryt potřeby a je tu řada oblastí, kde ta potřeba existuje. Takže možná toto je tak jako vyjato, to z kontextu, ale potřebujeme více Evropy. V tom smyslu, že Evropa nám už toho přislíbila hodně, nám, tedy mladé generaci. A nepřejeme si nic bláznivého, chceme jenom, aby tyto sliby byly dodrženy aby to všechno bylo přístupné pro všechny a nejenom pro určité části mladých lidí. Ano, děkuji mnohokrát i za tato jasná slova. Teď bych ráda dala slovo panu Čaba Boli, který zastupuje výbor regionu a musí um, schytnout letadlo um, brzy, takže mu teď ho tam suneme do našeho programu, než pak si vyslechneme naše dva experty ze Španělska a z Bulharska. Pane Boboli, no, máte slovo. Eh, thank you for the invitation. Děkuji vám za pozvání. Eh, toto je pro nás jako výbor regionů skvělá příležitost. Já jsem zpravodajem na téma eh, mladých lidí a vzdělávání. Dnes budu hovořit o hodnocení evropské strategie pro mladé z hlediska místní a regionální politiky. Jinými slovy, jaká je role místních a regionálních orgánů, aby se zajistili rovné příležitosti pro všechny mladé lidi. Jakým způsobem můžeme podporovat sociální integraci, participaci mladých v demokratických procesech? V první řadě Cílem politiky pro mladé eh, musí být zaměřovat se na rovné příležitosti a podporovat sociální integraci, zlepšování konkurenceschopnosti mladých lidí na trhu práce, podporování aktivního občanství, posilování práce mladých, zajištění nediskriminace a mezikulturního porozumění. V tomto ohledu všechny strategie pro mladé, všechny politiky pro mladé eh, musí obsahovat horizontální opatření pro boj s diskriminací na základě rasy nebo etnického původu, eh, pohlaví, sexuální orientace nebo vyznání. Co se týče integrace znevýhodněných mladých osob, Politika států EU musí dát prioritu eh, inkluzi rizikových mladých lidí, například mladých lidí, kteří se nevzdělávají, ne, eh, nevzdělávají se odborně a nejsou ani zaměstnáni. Je potřeba zajistit rovné příležitosti. S odkazem zejména na zranitelné mladé lidi jasně vidíme, že je potřeba, aby iniciativy podporovaly mladé lidi, kteří přicházejí z různých typů eh, pečovatelských systémů. Všechny členské státy také musí zajistit alespoň základní balíček pro mladé lidi, který by se mohl zaměřovat na těchto pět bodů. Přístup k vysokorychlostnímu internetu, tady je potřeba eh, podporovat eh, ano, výuku druhého jazyka, je potřeba poskytovat kariérní poradenství a eh, neustálý mentoring, a musí to poskytnout také přístupné formy financování tak, aby bylo možné provádět studie, které řeší možnou kariérní perspektivu. Prosazování aktivního občanství a participace mladých lidí. Eh, zde tedy je zejména důležitý ten závazek mladých lidí účastnit se politické činnosti a jejich účasti ve volbách. Eh, ta je velice nízká v porovnání s eh, jinými generacemi. Bez ohledu na to eh, se mnoho mladých lidí zabývá, zajímá o aktivity různých mládežnických organizací na sociálních médiích nebo se zabývá dobrovolnictvím. Jinými slovy se nabízí otázka snížení věku pro eh, jaksi získání volebního práva, čímž by se posílila participace mladých lidí na demokratickém pro procesu a jejich hlas by byl slyšet. Mladí lidé by měli být zohledněni eh, v rozhodovacích procesech na jednotlivých politických úrovních a to v co nejširší možné oblasti eh, politické činnosti. K tomu by mělo docházel, docházet ve formě strukturovaného dialogu. Měly by být například zahrnuti ve snahách místních samozpráv při designu a implementace místních strategií pro mladé lidi. Co se týká eh, rovných příležitostí, nelze ignorovat eh, situaci mladých lidí na venkovně a v periferních oblastech. Eh, rovné příležitosti je potřeba poskytnout i pro mladé lidi, kteří žijí v malých komunitách, které jsou v periferních oblastech, nejvzdálenějších oblastech a venkovských oblastech, kde se čelí různými, různým demografickým výzvám. Takovéto činnosti a akční plány by se měly zaměřovat zejména na spárování dovedností s potřebami zaměstnavatelů a teritorií. Venkovské oblasti a periferní oblasti musí zvlášť dbát na politiku pro mladé lidi, protože mladí lidé jsou jejich strategickým, strategickým zdrojem. Je naprosto zásadní, aby tito mladí lidé byli i nadále svázání s venkovskými oblastmi a s tamními činnostmi. Je naprosto zásadní, aby ekonomicko-sociální intervence eh, pro tyto mladé lidi probíhaly ve formě cílených programů. Nemusím snad zdůrazňovat význam místních a regionálních samozpráv, eh, které se zabývají politikou pro mladé lidi. Místní a regionální samozprávy jsou zodpovědné za nalézání řešení, která zajistí, že daný region bude konkurenceschopnější na straně jedné a na straně druhé, že budou posilovány rovné příležitosti mezi mladými lidmi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Tak, začneme opět Eider. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, důležité je vidět perspektivu z lokální a regionální úrovně, protože často vedeme diskuse o tom, kdo má jakou kompetenci, jestli politika pro mládež je evropská, národní nebo regionální, ale otázka je, jak můžeme co nejlépe koordinovat tuto činnost a z hlediska regionálního, co je zapotřebí co potřebujeme od regionu Evropy, jaký input můžeme poskytnout, jaký typ financování potřebují regiony, aby to všechno bylo efektivnější. Protože jsou to určité kompetence, ale každý se chce všeho účastnit. Jakou roli by měly hrát regiony v politice pro mládež? Já, Prosím, pane Borboli. Děkuji vám. My si myslíme, že to, co říkáte, je velice důležité. Je potřeba zlepšovat dovednosti, kompetence, je potřeba zajistit rovné příležitosti mezi mladými lidmi. Rádi bychom eh, měli rovné příležitosti napříč celou Evropou, a to pro všechny mladé lidi. Dovolím si souhlasit s předřečníkem. Jako zpravodaj pro otázky mladých lidí jsem viděl mnoho projektů, které se například týkaly záruky pro mladé, které se ale nikdy neuskutečnily. zatím nezohledňujeme fakt, že rozhodnutí týkající se mladých lidí musí probíhat na místní úrovni, ať už se to týká volného času nebo sportu nebo jiných příležitostí. Aktuálně pracujeme, nebo právě jsme přijali, zprávu na téma vzdělávání. Erasmus Plus sám o sobě nestačí. Je rovněž potřeba se zaměřit na jiné možné projekty rozvoje. A to tak, abychom mohli poskytovat eh, mladým lidem kvalitní prostředky. Jen v zemích, kde se pracovalo na těchto programech, jen tam se o tuto možnost lidé zajímají. Místní a regionální samozprávy rovněž musí změnit své rozhodovací procesy. Velice často ehm, máme na pořadu jednání 50 nebo až 100 bodů a mladých lidí se třeba netýká ani jeden. Je potřeba zintenzivnit dialog, na tom aktuálně pracujeme, snažíme se to změnit. Nicméně podíváme-li se na místní a národní politiky, obecně vzato přijímají zákony, přijímají opatření, která se týkají osob, které pro ně hlasují. A obvykle to nejsou mladí lidé. Je potřeba se na ně dívat jako na součást strategie pro mladé. Děkuji. Aktuálně nevidím žádné další žádosti o slovo ani otázky, takže vám děkujeme. Pokud chcete hned zmizet, klidně zmizte. Velice se těšíme na zprávu výboru regionu, kterou zpracováváte a doufám, že tam zohledníte třeba jedno, jeden nebo dva podněty z dnešní diskuse, takže ještě jednou díky. Teď se dostáváme k panu Denisu Itašovi, eh, odpovědnému poslanci za kulturu, cestovní ruch, mladé lidi, sport a spolupráci z San Sebastianu ve Španělsku. Máte slovo na 10 minut. Muchas gracias. Eh, Děkuji mnohokrát, že mohu být mezi vámi. Jmenuji se Denosiča, jsem poslancem pro kulturu, mládež a sport v okrese San Sebastián. To je vlastně v baskické provincii eh, Děkuji samozřejmě vašemu výboru za to, že nám poskytl příležitost účastnit se tohoto slyšení o strategii politiky pro mládež. My bychom rádi přispěli ke zkušenostem v rámci digitální kultury. Chápeme, že digitální revoluce, internet, sítě eh, způsobily revoluci v mnoha ohledech v našich životech co se týče informací, financí, vztahů mezilidských, zábavy, dopravy, politické participace v tolika úrovních, kde mladí mají své slovo. A je to část společnosti, a to stvrzují sami mladí, že i oni jsou zranitelní především vůči rizikům vyplývajícím z této nové internetové éry a z digitálního světa. E, je to tedy oblast plná příležitostí, která může poskytnout hodně naší společnosti, ale všichni vědí, že tady je skryta celá řada rizik. A proč zejména pro mládež? No, protože se domníváme, že svět mladých lidí a dospívajících lidí je zaplaven celou řadou, eh, celou řadou stimulů digitálního světa a eh, velice často eh, prostě se přizpůsobí tomu po svém. Na rozdíl od dospělých program pro Digitální kulturu my jsme ho zahájili proto, že jsme chtěli eh, také propagovat jakého, jakýsi kritický duch, kritického ducha v nazírání na digitální ekonomii, ale zároveň jako využití možnosti přístupu eh, ke vzdělávání, ke kultuře a eh, my víme, že teď se hodnotí na evropské úrovni právě tento problém, kdy se hodnotí příležitosti a výzvy pro mladé lidi v souvislosti s digitálním světem. My vysvětlíme, že tento program digitální kultury má tři odstavce nebo tři části. Ta první souvisí s bojem proti kyberšikaně.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 a víme, že tady internet má multiply, čili znásobující eh, dopad na oběti. Druhá věc z kodetů. Tady se snažíme lépe vzdělávat naši mládež eh, v těch jazycích, které se používají v programování. Hm, jmenuje se to kodetů a souvisí to prostě vlastně s nejrůznějšími těmi kódy v programování a Instant eh, ATEAN, to je program, eh, který věnujeme formátu výměně eh, mezi baskickou mládeží s jinými mládežníky z Evropy. Organizují se různé dílny, kde se hovoří o výhodách a výzvách internetu i v oblasti mládeže. A také hovoříme o možnosti vzdělávání pro odborné, mm, pro získání odborných znalostí. Všechny tyto otázky související s internetem. A když se podíváme na tu první oblast, která souvisí s kyberšikanou, to, co jsme učinili, že jsme spolupracovali s univerzitou v Baskicku na základě dokumentů, které dávají k dispozici učitelům a rodičům e, také možnost, jak zavčas rozeznat první náznaky kyberšikany. šikany. Eh, také máme takové vzdělávací programy prostřednictvím eh, skupin výzkumníků. Snažíme se dávat dohromady skupiny lidí, kteří mohou pracovat na návrzích, které potom dají mládeži, jak postupovat v digitálním světě. A jak už jsem řekl, organizujeme také různé dílny v nejrůznějších částech našeho kraje, právě za účelem senzibilizovat a poskytovat informace i o rizicích kyberšikany, protože ta často zůstává skrytá, až se pak projeví v těch případech, které známe jako smutné případy ve skuteč ze, z reality, že? Co se týče digitální kultury, eh, ta druhá oblast se jmenuje kodetu. A jak už jsem předeslal, my si uvědomujeme, že jazyk programovací je takový univerzál, jakýmsi univerzálním kódem při využívání technologií. A tady si uvědomujeme, že tady máme i teritoriální výzvy týkající se rozdílu či vztahu mezi venkovem a městem. Máme tady také roz, rozdíly v genderové, přístupu a také rozdíly mezi jednotlivými rodinami a nám se zdá lo důležité, jak si vystopovat všechny tyto propasti, všechny tyto rozdíly, abychom se snažili zavést taková opatření, abychom srovnali trošku ty možnosti přístupu, aby všichni uměli číst, všichni uměli psát a stejně tak, aby uměli používat počítač. A v, to, v této oblasti jsme organizovali různé aktivity, technologický kampus e, spolu s podniky technického zaměření. E, děláme to také během školních prázdnin e, s velkými podniky, ale i během zimních prázdnin ona o Vánocích. Možná, že ta nejvýznamnější aktivita, která měla nejlepší dopad, největší echo, to byl takový autobus, e, který nám poskytla místní továrna, která vyrábí autobusy a to nám umožňuje, e, aby tento autobus jezdil od jedné radnice k druhé, už jsme převezli takhle tři tisíce mladých lidí, aby se mohli účastnit nejrůznějších dílen o programování v nejrůznějších, tedy organizovaných nejrůznějšími radnicemi našeho kraje. Mm, potom se také využívají například mm, takové ubytovny či rekreační eh, domy nejrůznějších firm v našem kraji, aby se mládež setkávala. Eh, mládež, eh, také už jsme měli tři tisíce účastníků v takové technologické dílně v jedné takové rekreační oblasti. A Teď ta oblast Instant 1 EAN, to je program, který je orientován na dospívající mládež pro prevenci rizik, které jsou skryty v nových technologiích. A mm, uvědomujeme si a také ukazujeme, že prostě na internetu se objevují různé typy obsahů, e, které obč- a občas bývá velice obtížné rozlišit mezi fikcí a realitou. Takže přibližujeme mládeži jaksi schopnost kritického nazírání, aby se naučili klást si sami otázky, eh, aby eh, se ptali na zdroj informací a aby měli prostě kapacitu kritického posuzování oni sami, aby se mohli pohybovat na tom, eh, v tom světě internetu a snažíme se nabízet možnosti vzorců chování pro občanů při využívání sítí. A v rámci tohoto programu Instant 1 EAN zase existovaly různé dílny, fotografické kurzy pro Instagram a tak v rámci Instagramu, promiňte. A určitou oblastí, kterou jsme také rozvinuli, to souvisí s evropským programem Erasmus+, Tady jsme organizovali setkání v roce 2017 v rámci Erasmu+, jmenovalo se to Mládež v akci, mezi profesionály a experty, mládeže z Výzbádenu, ze Slovenska, z GIS, Koji, Turecka a Izraele. A cílem bylo zanalizovat příležitosti a rizika digitálního světa pro rozšíření možnosti přístupu ke získávání pracovních příležitostí pro mladé lidi. A v rámci Erasmu+, Plus existuje iniciativa, na které se účastnili radnice v celém našem kraji. Spolupracovali jsme s Výzbádenem a my jsme měli uh, akci na jaře a teď, pardon, a v minulém roce a zopakuje se to eh, v září a v říjnu v Německu. No, a to byly takové naše konkrétní návrhy toho, co děláme, či příklady je možná jako podnět pro vás. Děkuji vám. Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr... Ano, děkuji. Děkuji za tento praktický pohled na práci s a pro mladé lidi. Myslím si, že pro nás to byl velice dobrý příklad. My diskutujeme také o tom, jak zorganizovat získávání digitálních dovedností. Komise minulý týden zrovna předložila akční plán, takže myslím si, že to bylo zase dobrým příkladem toho, v jakém směru se mm, bychom měli všichni společně přemýšlet. A mm, to, jak vždycky říkáme, vyměňování si osvědčení praxi, good practice, ono se to nemusí vynálezat znovu, ale je možné občas nějakou myšlenku převzít od druhého a nemusíme si vymýšlet vždy znovu sami. Srdečně děkuji a začneme zase Eda. Edu. Ano, děkuji. Jak už řekla paní předsedkyně, tak eh, na tomto výboru jsme už mluvili o celé řadě témat. A eh, tyto místní zkušenosti mě zajímají eh, velmi, mm, protože internet náhle pronikl do našich životů a Potřebujeme celou řadu různých nástrojů, které ale nemáme mnohdy. Například, abychom oddělili mm, plevel. I a la vez también internet. Oddělili různé věci, potřebujeme určité filtry a podobně. A internet, eh, ten má i své stinné stránky a vznikají tady nové, nová, nový digitální analfabetismus. Mm, z institucionálního hlediska otázka je, jak můžeme se vzdělávacím sektorem spolupracovat proto, abychom tyto, dvě negati- tyto dva negativní aspekty internetu mm, mohli, abychom se jim mohli postavit. Na jedné straně je těžké rozlišovat mezi, nejrůz, mezi kvalitou a nekvalitou a pak je těžké zprostředkovat určité kompetence. Ano, děkuji. Děkuji, Edo. Ehm, pokud znám vzdělávací systém, tak ehm, mohu říct, že mladí lidé jsou technicky docela dobře vybaveni, ale chybí pořád ještě jedna oblast pokroku a to je ona velká výzva, která zůstává v vzdělávacím systému a sice podporovat kritického ducha. Ehm, vtípit, říkat lidem, jak se mají ptát, rozlišovat fikci od reality. Jsme byli jsme vzdělání v systému, kdy bylo ještě jednodušší eh, pochopit tyto rozdíly, ale teď eh, stačí někde kliknout a potvrdit eh, si, že mm, člověk musí být jenom 18 let, aby měl tento přístup. A pak tu máme simulace, a, s kterými jsme konfrontováni, eh, které, kde se vám mohou eh, eh, objevit různé osoby, často se tady objevují velmi kritické věci. Takže já si myslím, že je potřeba podporovat tohoto kritického ducha a analyzovat možnosti informace. To je jediný eh, způsob, jak s tímto se vyrovnat. Ano, děkuji. Eh, paní Šeldrová. Já bych chtěla velmi poděkovat za tuto vaši prezentaci z terénu, protože vy jste vlastně zástupce regionální vlády, respektive parlamentu parlamentu. Eh, mě by zajímalo, jestli tento projekt nebo tato práce byla prováděna výkonnou složkou, tedy administrativou regionální, vládou, anebo to byla iniciativa volených poslanců. V každém případě je to výborná iniciativa a to, co říkáte, že chybí kritické myšlení, Není dostatečná mediální výchova, to je, myslím, problém napříč Evropou a hlavně je to problém připravenosti pedagogů. My prostě nemáme učitele, kteří by, by stíhali nebo kteří by už byli připraveni na to, aby ve školách takto s mládeží pracovali takže pak se to musí nahrazovat třeba i těmi volnočasovými aktivitami a to už je potom určitě zase i Eh, výzva pro mládežnické organizace a volnočasové aktivity. Takže děkuji. Ano, děkuji. Pane Taš, Itašo? Ano, děkuji za tyto otázky. Impuls této iniciativy ehm, byl politický. Tam vzadu sedí mládežnická, tedy ředitelka mládežnické organizace, která poskytla impuls, má tři děti a je konfrontována eh, každodenně s touto realitou. Ale zjistili jsme také eh, v našem okolí, a to jste velmi správně mm, konstatovali, že existoval problém s kompetencemi pedagogů a mm, že jde především o to jim dát do ruky nezbytné eh, nástroje k tomu, aby byli schopni vyrovnat se s novou realitou. A to, byl, to byla ta první věc. Konstatovat nebo si, do jaké míry mohou být postiženi eh, učitelé eh, mobbingem nebo šikanou, o, do jaké míry jsou o tom informováni eh, a seznamování s tímto aby věděli, jak ehm, velká dimenze tady může být, jak je možné, jak, jak to funguje, sociální sítě a podobně. Učitelé eh, musí být schopni si uvědomit, že existuje tato realita, musí být schopni aktivně klást dotazy, tak aby to vysledovali a aby mohli se. proto tedy tyto iniciativy existují. Děkuji. Pan Sami Dimiš. Eh, eh, Děkuji. Děkuji velice za vaše prezentace. Eh, máme tady kybernetickou šikanu a také kvalifikační opatření mladých lidí, ale souhlasili byste s tím, že jeden ze základních problémů, eh, před kterým stojíme v této fázi, je přesně právě eh, vývoj kritických schopností, které tady se rozlišuje mezi tím, co je reálné a co reálné není kritický duch asi. Já myslím, že všichni eh, trpíme eh, přebytkem eh, informací. My uděláme nějaký, vyhledáme si něco přes Google, nějaké téma a pak musíte být schopni diferencovat mezi informacemi, které jsou spolehlivé a které spolehlivé nejsou. A když jdete k nějakému zdroji, který třeba přijmete jako Wikipedia, tak to ještě nutně, ne, všechno nemusí být na stejné úrovni ty informace. Tedy, jak bychom se mohli soustředit na tyto specifikace kritického myšlení, jak rozlišovat správně správné od nesprávného. A můžete identifikovat eh, třeba skupiny, které jsou zranitelnější v tomto smyslu? Ano. To je eh, výstižná otázka. Právě před třemi dny v Bilbao eh, hm, došlo k hroznému přepadu. Dva staří lidé byli přepadeni doma a zavražděni. Tři nezletilí byli zodpovědní za tento čin, byli zatčeni a Ehm, ani ehm, jim nestačilo ehm, je oloupit tyto staré lidi, ale prostě je ubili k smrti. Když mladí lidé například eh, eh, se podívají na eh, Clockwork Orange, Kupera, tak mm, vidí, že to není žádná apologie, že to, že to, že to není jenom, mm, že tady nemohou, se není možné omlouvat toto násilí, není to výzva, výzva k násilí. Ale tyto věci jsou volně přípustupné na internetu a proto je důležité, aby byl ukázán mladým lidem rozdíl mezi touto fikcí a mezi civilizovaným, normálním, racionálním chováním eh, ve společnosti. A pokud eh, mm, dodržování základní a také dodržování základních pravidel a eh, respekt. s vámi souhlasím, ano, to je naprosto ústřední. Pracovat na této schopnosti a ukazovat mladým lidem těmto, tyto rozdíly, ale jsou tu také hranice. Čím mladší je člověk, když někdo ještě eh, není schopen eh, absolvovat takové racionální cvičení, eh, tak by neměl mít přístup ke všem obsahu. Prostě existuje věk, kdy člověk to není schopen diferencovat. Hm, když čtyřletému dítěti dáte do ruky nebo věnujete tablet a mm, otevřete mu YouTube, tak eh, se může dívat na všecko možné a jsou to věci zcela nežádné. To je dosti komplikované. Technologie mm, už eh, zaznamenaly takový stav, že, je, že by na druhé straně mělo být možné celé věci učinit přítrž a postarat se o to, aby eh, určité obsahy se k nám dostaly až tehdy, když budeme mentálně schopni je analyzovat a chápat je. Ano, děkuji. A poslední řečník v tomto kole je pan Malič. Ano, e, naslouchal jsem pozorně. Vy e, se tady koncentrujete na rozdílné věci, ale zeptám se vlastně e, na stejnou otázku. Nevidím důvod, proč bych to měnil. Dovolte mi, abych to trošku parafrázoval. Ve vaší provincii, ve vašem regionu, Máte problémy s mnoha mladými lidmi, kteří eh, odcházejí do lepších regionů nebo do větších eh, měst. Máte problémy s vylidňováním eh, regionů, protože všechno to, co jste řekli, řekl ehm, ty osvědčené, jsou osvědčené praxe, ale pokud tento problém máte, doufám, že ne, ale je-li tomu tak, tak ehm, Promýšleli jste někdy o konkrétních politikách nebo iniciativách, jak udržet lidi v regionu, v jejich vesnicích? Nějaké zvláštní praxe, jako třeba pravidla pro nové pronájem majetku nebo nové daňové politiky. Jak jsme viděli, tak eh, mladí lidé na Mládežnickém fórumu o tom nediskutovali, protože perspektiva mladých lidí, eh, tady jde o jejich práva, svobody, mm, šance. Ale všichni lidé vědí, co se stane s regiony, které eh, budou mladými lidmi opuštěny. To nebude nic dobrého. Regiony, vesnice, země, které, budou, které mladí lidé opustí ale není ani férové se na toto ptá mladých lidí asi, tak ehm, zase nejste tak úplně ehm, mladí jako ostatní, možná jste o tom diskutovali. Mm, mm, toto, mm, toto břemeno bychom mohli dát na národní eh, vlády a říct, že by měli udělat eh, něco pro to. Ale ptám se, jestli máte tento konkrétní problém, jestli jste to měli třeba v minulosti, ne teď. A jak jste to vyřešili? Ano, děkuji za otázku. Ono to tak nemá co dočinění s tím, co jsem prezentoval, ale rád odpovím. Španělsko je opravdu jednou ze zemí, která eh, nejvíce trpěla poslední ekonomickou krizí. A eh, to vedlo skutečně k masivnímu odlivu mladých lidí a eh, tím jsme přišli o talenty, schopné lidi, zdroje. Mladí lidé opouštěli Španělsko a šli do jiných zemí. V Baskicku tento odliv mladých lidí, kteří už neviděli žádné možnosti zůstat ve svém regionu, ve svém městě, tam to nebylo tak Eh, tvrdé. Eh, sever Španělska je hodně industrializován, pak existovaly jiné regiony, eh, kde, které nebyly tak silně tímto dotčeny, ale u nás toto k tomu došlo. Existují tady specifické kontraktivnější smlouvy, abychom umožnili mladým lidem, aby se mohli navracet do své země do svých míst, aby mohli rozvíjet své profesní dráhy u sebe, doma. Proto existují specifické smlouvy. A především z hlediska hospodářské politiky se na tom pracuje. Ale opakuji, možná, že to neprobíhalo tak intenzivně, tak, abychom mohli skutečně čelit tomu exodu. Okay, ein noch. Bogdan Winter. Takže teď minutu, nevím, zda si postřelek to tady funguje, minuta otázka a pak odpověď. Tak, jak už řekl pan Malinov, chci se zmínit o obdobné záležitosti. Hovořilo se o rizicích. Eh, v, přezhra, v oblastech v pohraničí. Existuje tady nějaká lepší spolupráce? Hodně se hovoří také o Francii, protože Baskicko eh, leží v bezprostřední hranici s Francií. Víme, že baskická kultura je velmi krásná, velmi dobrá, že tam vzkvétá, ale Jakým způsobem postupujete v tomto případě? Je tady také velká mobilita, existuje velký zájem z baskické strany, jako by ze španělské, ale jak to funguje ve spolupráci Francie a Baskicko? Děkuji za vaši otázku musím uznat, že právě v tomto programu jsme neměli přeshraniční zkušenosti. Samozřejmě jako v oblasti turistiky to existuje, v oblasti kultury, v oblasti sportu hodně, ale v této oblasti jsme neměli přímou spolupráci s Jižní Francií. Ale došlo k výměnám názorů k stýkání radnic na obou stranách hranic, protože problém má samozřejmě evropskou dimenzi. A v každém případě se domníváme, že Evropa je samozřejmě skýtá ten nejdůležitější rámec pro vzdělávání, protože vzdělávání pro mládež to je nutné ve všech společnostech. Děkuji mnohokrát. To možná podnět pro pokračování toho projektu, který by mohl nabrat také přeshraniční charakter a mohli byste spolupracovat také s francouzskými obcemi na druhé straně hranic. To je jistě dobrý přístup, protože když už člověk cestuje do jiných zemí, Turecko, Izraelsko, Slovinsko mají partnerství a Eh, myslím si, že tento přeshraniční podnět je jistě významný a to by mohl být podnět pro vás, který si odvezete z tohoto slyšení. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste nám představili tento projekt a teď se dostáváme k našemu poslednímu hostu a to je paní Lilia Elenková, vedoucí projektu a pověřenkyně pro strukturovaný dialog v Národním fóru pro v Bulharsku. Eh, také vás srdečně vítáme a máte 10 minut na vaši přednášku. Здравейте, благодаря а, а, за възможността за това участие. А ще стъпя на... Děkuji. Eh, chci srdečně podenko, poděkovat za tuto možnost eh, zde dnes hovořit. Já se již deset let angažuji ve strukturovaném dialogu, pracuji v jedné nevládní organizaci mladých lidí a jsem také doktorantka na téma politika pro mladé lidi v Bulharsku. Tedy budu hovořit velice konkrétně a systematicky. Chtěla bych svůj příspěvek rozdělit na tři části. Začnu eh, krátkými příklady toho, jak evropští politici a jak vztahy Evropy a Bulharska vytvořily eh, důležité výsledky. Například vytvořila se platforma pro mladé v Bulharsku, Národní fórum mladých. Mohu zaručit, že eh, tento vývoj eh, si zapříčinili tři faktory. Nejprve, že mladí lidé u nás jsou členy této organizace. Za druhé, mají velice dobré zkušenosti jsou velice dobře eh, vzdělaní, tito mladí lídři. A já mohu jen zdůraznit, že se jedná o přímé vztahy eh, s programem Mládí v akci v Bulharsku. A za třetí, eh, to bylo zjednodušení Evropského fóra pro mladé. Hned od začátku toto fórum mělo jasnou vizi, býti součástí toho velkého evropského fóra. A za druhé šlo o vytvoření eh, toho takzvaného půlu, tedy to, toho souboru zkušeností z té první generace mladých politiků, kterým bylo jasné, že evropské hodnoty je potřeba brát multiplikačně. A e, až odejde první generace, tak se na ní musí navázat. My jsme teď aktuálně u čtvrté generace mladých politiků v našem fóru pro mladé, takže musí to být mechanismus pro multiplikaci hodnot. Aktuálně mohu říci, že to Národní fórum mladých na místní úrovni že v posledních dvou letech máme zkušenosti z několika stovek místních komunit. Témata byla demokracie, zapojení mladých, kompetence mladých lidí a další témata. Jeden z nejdůležitějších výsledků je pak zapojení toho národního fóra mladých do strukturovaného dialogu na mezinárodní úrovni. V roce 2010 naše národní pracovní skupina Národního fóra pro mladé byla zvolena jaksi hlavním eh, takovýmto fórem na národní úrovni a eh, dosáhli jsme přitom třech eh, důležitých výsledků, což pak také vlastně zhodnotili sami naši, sami naši kolegové. Účast mladých lidí tak dostala zelenou na místní úrovni. Koncipovaly se vzdělávací programy k strukturovanému dialogu, takže nezůstalo to jen v rámci té národní pracovní skupiny. A za druhé, teď už máme také jaksi proceduru, metodiku pro mladé bulharské delegáty, Ehm, kteří zastupovali Bulharsko na eh, Evropském fóru pro mladé. To je pro nás velice důležité, jednak tedy jako to partnerství, ale také v rámci eh, té evropské strategie, aby existovala tato přímá partnerství mezi Evropskou chartou eh, mladých a mezi naší pracovní skupinu. V této souvislosti mi dovolte reagovat na jednu otázku, která tady před chvílí zazněla. Tedy co e, přinesl strukturovaný dialog Bulharsku? Já mohu potvrdit, že jeho prostřednictvím se mladí lidé e, z objektu politiky stali subjektem politiky. Mladí lidé se přímo účastní na rozhodovacím procesu, přičemž v nedávné minulosti eh, bylo ještě rozhodování koncipováno tak, že v podstatě politici vytvářejí politiku a mladí lidé ji pouze užívají. A to se změnilo. Takže konkrétně z Bulharska to je velice důležitý poznatek. Jedná se o komunální politiku, politiku města Varna a činnost tamní eh, organizace mladých. Eh, Varna, město Varna bylo zvoleno hlavním evropským městem mladých eh, v roce 2017 a je to dobrý příklad toho, že toto je vlastně jediné město, které má jasně stanovený rozpočet pro iniciativy mladých. A není to, není to eh, schováno pod deštník sportu, nebo tělovýchovy, nebo kultury, nebo co já vím. No a eh, to, co pro vás možná bude eh, novinka, tedy partnerství organizace mladých, tedy v rámci toho systému transferu kreditů ve vzdělávání, a partnerství. To jsou kontakty, které začaly před čtyřmi lety, eh, přičemž tehdy byl představen nástroj pod názvem Equert, což byl nástroj, eh, který fungoval v rámci strategie pro mladé. Byl to nástroj validování kompetencí, validování dovedností. Šlo o eh, vlastně neformální vzdělávání, teď pracujeme na druhé fázi a snažíme se, abychom mladým lidem vysvětlili eh, význam tohoto systému, tedy jakým způsobem eh, s tím nástrojem mohou mladí lidé interagovat a jakým způsobem mohou jaksi ověřit své znalosti, aby došlo k tomu uznávání těch dovedností a aby bylo lé, eh, možné lépe jaksi nasměrovat na další kariéru což eh, je velice zajímavé. Co vám mohu konkrétně doporučit? Mohu zcela napřímo zareagovat na tu otázku toho duševního zdraví, která tady padla. I zde můžeme navrhovat konkrétní opatření a konkrétní eh, témata. Ráda bych se připojila k tomu, co říkali kolegové. Řekla bych, že velice důležité téma v Bulharsku je radikalizace mladých lidí. A e, v tomto ohledu sázíme na kontakty e, se staršími osobami a na napojení do společnosti jako na součást prevence sociálního vylučování. Co se týče konkrétních doporučení, která bych eh, jaksi doporučila pro příští evropskou strategii, já vám to eh, pošlu i písemně. V podstatě jde o několik témat. Eh, vracím se vlastně k prvnímu příkladu, který jsem uváděla. Potřebujeme jasný evropský program pro eh, mladé lidi, pro politiky a pro účast mladých lidí, mladých osob eh, v politice. V první řadě náš národní program eh, není úplně uživatelsky přívětivý vůči mladým lidem, ale nějaký evropský program, třeba jako Mládí v akci, něco takového zajišťuje pro evropskou participaci mladých lidí na místní a regionální a vlastně i na národní úrovni. Nicméně u nás takovýto program chybí. Potřebujeme mechanismy pro e, tělesné a duševní zdraví. A pak také pro zajištění lepších kontaktů mezi mladými lidmi navzájem. To je předpoklad pro udržitelnou participaci na společenských otázkách. A zde bych eh, opět ráda navázala na předřečníky. Potřebujeme pořádat nové akce, kde můžeme začít využívat eh, jaksi dobrovolnickou práci a sociální kapitál mladých lidí obecně. No a e, pokud lze, je potřeba harmonizovat národní vzdělávací normy. To je v našem případě zvlášť důležité. My e, v podstatě máme takový model, kdy můžeme ty státní normy e, připomínkovat. Nicméně v jednotlivých státech to připomínkování znamená různé věci. A zejména podíváme-li se na vliv té politiky na mladé zaměstnance v jednotlivých státech, potřebujeme lepší možnosti e, e, diferenciace různých těch nástrojů, jako třeba Eurodesk a tak dále, ty je potřeba trošku zpropagovat mezi mladými lidmi. V zásadě lze říci, že nástrojů máme čím dál více a trh je jimi nasycen, nicméně jejich využití není vždy úplně efektivní. Takže to, co bychom si měli předsevzít pro příštích deset let, jsou jasné evropské eh, směrnice, které půjdou tím směrem, že jak si budou formovat člověka tak, aby se cítil jako součást toho celého evropského společenství. A já jsem vždy velice hrdá na to, že po národní hymně u nás hrají i hymnu evropskou. Takovýmto způsobem se člověk cítí součástí toho většího společenství. To je ten výraz participace. Bulharsko je konec konců také zemí na vnější hranici EU a pro nás je velice důležité, abychom ta partnerství mezi jednotlivými státy EU podporovali, abychom podporovali partnerství mezi sousedícími státy v EU. Měli bychom všichni táhnout za jeden provaz, co se týká demokracie, sociální inkluze. Měli bychom konec konců vědět i to, co je důležité třeba pro naše sousedy dlouhodobě vzato. to a to by přispívalo ehm, k tomu, že budeme moci žít v míru. Aktuálně je pro nás mír daný, ale to nemusí platit do nekonečna. No a v neposlední řadě bych eh, se také chtěla obrátit na kolegy z Evropského fora pro mladé je potřeba vyzvat ty silné hráče v tomto sektoru, aby vyvíjeli eh, akční plány, národní akční plány, které budou představovat eh, jasné pojítko s evropskou strategií pro mladé, aby vznikl jasný mechanismus pro inkluzi mladých lidí do rozhodovacích procesů. A samozřejmě by to všechno mělo být, mít podep, být podepřeno náležitým monitoringem. Eh, děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Ja, Ano, děkuji paní Elenkové. A začneme jako vždy. Edo, Edo. Děkuji, paní předsedkyně. Rychlá otázka paní Elenka velmi zdůrazňovala inkluzi, čili inkluzivní evropskou strategii, která by měla zapojit i ty nejzranitelnější mladistvé. Čili ráda bych věděla, jaké nástroje, jaké mechanismy by podle vašeho názoru se měly využívat pro to, aby se více přitáhly k účasti právě ti, tyto zranitelné skupiny, které nejsou tak organizované. Bych искала само да уточня на европейско... Chtěla bych jasně říct toto na evropské, národní úrovni, anebo nezávisle na tom, na jaké úrovni jde o um, inkluzi. Sí, mi pregunta era más a escala nacional, o por si pudiéramos... Já jsem se ptala na nějaké příklady, třeba mm, příklady z Bulharska, Eh, jaký můžeme použít jako mm, osvědčený postup v Evropě. Веднага също ще... Mohu kamžitě říct, jak eh, mladí lidé v Bulharsku, nebo jak eh, mládežnické organizace v Bulharsku jsou schopny proměnit jeden euro, euro ve více eur. Většina organizací tak to pracuje a my se snažíme eh, pracovat úsporně. Eh, v průběhu naší činnosti jsme však pochopili, že když budeme chtít aplikovat solida, mechanismus solidarity při naší práci, tak bychom měli zjistit, jaké jsou možnosti, když provádíme školení, jak eh, to udělat, aby tady bylo rovné postavení, eh, abychom začlenili všechny možné skupiny mladých lidí. Takže například eh, bychom neměli vybírat žádné poplatky. Pokud je budeme vybírat, tak bychom měli vyloučit jakoukoliv eh, diskriminaci. Měli bychom umožnit protest a eh, dobře se připravit. Většinou se snažíme eh, přizvat experty. Například spolupracujeme se svazem sluchově postižených osob v Bulharsku Mluvili jsme o možných interpretacích v jazyce pro neslyšící a posléze jsme dali všem možnost eh, si o tom si ujasnit to, že existují postižení, která mohou mít dopad na komunikaci, na práci. A když pracujeme s lidmi, kteří jsou jiní, mám-li to tak politicky korektně vyjádřit, tak bychom tuto skutečnost měli zohlednit. Děkuji. Paní Švejdrová, máte minutu. Já se bohužel budu muset omluvit a utéct do výboru EMPL, kde máme work-life balance, ale chci poděkovat paní Elenkové, protože e, jste člověk, který myslím, že je na pravém místě a děkuji za vaši zkušenost, kterou jste nám vysvětlila e, já bych chtěla říct jednu poznámku. Myslím, že tak, jak tady všichni jsme, tak se snažíme, aby pro mladé lidi byla daleko větší příležitost vzdělávat se, získat zkušenosti, získat kontakty. A to je vlastně budoucnost Evropy. Pro nás, mladá generace, je budoucnost Evropy. Ale já bych vás všechny chtěla poprosit, abyste řekli, že i my máme určité očekávání teď myslím my že ta evropa potřebuje vás mladé. my to děláme proto aby vy mladí jste rozuměli evropě a chtěli společnou evropu a to souvisí i s tím co kolega malinov říkal abyste se zase vraceli do svých regionů abyste vlastně vraceli to co vám eh, mm, ta Evropa dala, abyste vraceli té Evropě. Je to taková moje zkušenost, tak bych tím chtěla uzavřít. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To bylo takové prohlášení, ale prosím, paní Lenková. Velmi krátký komentář k tomuto. První téma Eh, strukturální dialog. Eh, eh, na podstatě se jednalo o, o budoucnost Evropy. To bylo poslední základní téma. To, co přišlo od mladých lidí z Bulharska, z Estonska, Rakouska, to byla otázka, jakou roli hrají, mají oni hrát v budoucnosti Evropy. Mladí lidé v Evropě, co z toho vyplývá? Vlastně je to zaměřeno na názor mladých lidí. Oni mají um, určovat, co bude následovat v budoucnu a proto jsme eh, v této trojce právě kladli na toto důraz, aby se rozpracovaly konkrétní návrhy. A to mají být i další cíle pro mládež. Od eh, minulého roku už vedeme diskusi o budoucnosti Evropy. Započali jsme s tím, máme bílou knihu o budoucnosti Evropy, ale jaké úkoly mají mladí lidé? Jsem optimistická v tomto tématu. Změnili jsme to, na co se teď soustředíme a celá jasně jsme vymezili tuto roli. Děkuji. Paní Neriada. Um, Budu stručná. Vy jste se soustředili na sociální inkluzi a e, proto se ptám, jestli využíváte sociálních médií jako platformy pro to, abyste angažovali studenty nebo mladé lidi, kteří žijí ve venkovských odlehlých oblastech, kteří trpí chudobou a e, nemohou, nemají žádný přístup třeba k půjčkám, e, nemají žádné správné pozadí, nemají záruky, nejsou schopni splatit tyto půjčky, protože nemají žádnou vyhlídku, že získají pracovní místo, které jim to zaplatí. Jak tedy bojujete s takovým, takovou izolací? izolací na venkově, i když máme totiž spoustu takových lidí, určitě v mé zemi to tak je. A to je vyčerpávající a to, je to takový cyklus, který se sám znovu rozbíhá a pokud nezaangažuje tyto lidi, tak eh, pak spousta mladých lidí bude eh, mimo celou tuto diskuzi. A dovedu si představit, že sociální média, digitální platformy jsou velmi užitečné pro eh, jejich zaangažování. Musíte vytvořit samozřejmě financování, tak aby tyto facility existovaly v těchto regionech. A my jako parlament máme závazek a musíme na to tlačit, a říct, co členské státy musí udělat. Takže jsem chtěla slyšet, jaký je na to váš názor. Děkuji, paní Lenková. To poslední, poslední rozhovor během našich konzultací v rámci strukturovaného dialogu. S, eh, tenkrát jsme vyjádřili naše obavy. Mnoho lidí není online a nevědí nic o našem úsilí. Na národní úrovni mohu naší práci říci následující. Máme velmi úspěšný projekt s názvem Akademie, to jsme už realizovali. Každému mladému člověku chceme dát možnost e, tím, že to zaplatili poplatky za účast, chceme poskytnout ochranu znevýhodněným mladým lidem a tak chceme vytvářet rovné příležitosti. Šli jsme za o němi mladými lidmi a pak jsme by byli tam lidé, kteří se vůbec našich, obrátili jsme se na obce, které se naší akci nezúčastnili a e, tyto obce tam jsme měli různá setkání, akce naší akademie, se školami jsme navázali kontakt. V takových místech eh, sotva existují mládežnické organizace, ale přesto jsme se snažili získat aktivisty mezi eh, mladými, oslovit je, tak aby eh, naše informace online, offline byly rozšiřovány. Snažili jsme se vyhlídnout si zapojit taková místa a obce, kde eh, sotva existovaly nějaké mládežnické aktivity. A to byla taková práce v terénu, dá se říci. V těchto 13 obcích eh, jsme pozorovali eh, různé aktivity a to nám to nás potvrdilo v našem, to nám potvrdilo naše úsilí, tedy digitálně můžeme pracovat, ale potřebujeme také práci v terénu v místě. Ano, děkuji. Teď, paní Elenková, vy si, um, jsem zde, mluvíme tady hodně o tom, jak oslovit mladé lidi. Proto bych ráda věděla, jak eh, oslovíme vás, jaký je, jak pracujete, jakým způsobem pracujete s touto platformou a se strukturovaným dialogem. Eh, proč jste se stala eh, vedoucí takového projektu? Jak, jak vypadají naše, jak vypadá váš zájem o Evropu? Tak, první výměna eh, mládežnická se odehrála v roce 2000-2001. A ještě si vzpomínám, jak jsem měla být ve Francii. Měla jsem letenku, ale žádné vízum. A s velkou netrpělivostí jsem čekala na vízum. V posledním okamžiku jsem to vízum dostala. A to byl onen moment, kdy jsem cítila, že mám obrovský majetek, eh, že se mohu zasadit za určité společenství, že takovéto aktivity tenkrát nebyly tak úplně populární a já pracuji ráda pro různé komunity a pro mě to bylo inspirující eh, pro mou budoucí práci. Začala jsem přemýšlet o tom, jestli mm, Mm, existují i jiní mladí lidé, jako jsem byla já v Bulharsku, a pak eh, Mládež v akci, to je velice eh, vlivný program v našem národním kontextu. Takže v tomto rámci jsme eh, zorganizovali setkání v roce 2008-2009 s ostatními vůčími osobnostmi mládeže, kteří sdíleli mé představy o Evropě a o Bulharsku A to bylo něco, co mohlo posílit soudržnost mezi mládeží. Stále ještě spolupracujeme na různých projektech a naším přáním je vybudovat lepší Bulharsko. A také inkluzivnější, lepší, solidárnější Evropu. Děkuji. Ano, srdečně děkuji. A v neposlední řadě pan Malino. Искам да благодаря наистина за Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl velice poděkovat za tu zajímavou prezentaci. Přesto položím jednu nepříjemnou otázku. Eh, přemýšlí se ve vašich kruzích o tom, jak důležité je, aby alespoň část mladých lidí zůstali bydlet tam, kde bydlí a přispěli k vývoji svého teritoria, anebo tato otázka pro ně vůbec neexistuje. A byl bych velice šťastný, kdybychom se k tomu mohli něco dovědět, protože jinak je to skutečně porušování pravidel, které ve výboru máme. Eh, doktorská práce začala domněnkou, Víte, co můžete dokázat ve vaší práci soustředěné na politiky mládeže? Vyvodila jste nějaké závěry? Jste někdo, kdo má hodně zkušeností, co byste k tomu řekla? Hmm, bylo je obtížné hovořit o podpoře mladých lidí tak, aby zůstali přímo na místě. Ono je to v Bulharsku poměrně populární retorika, když hovoříme o mobilitě. Ale to, co v současné době pozoruji, je skutečnost, že Když se podíváme na rozhodování v rámci strukturovaného dialogu, rozpoznáme v teritoriu konkrétní otázky, které souvisí s hledáním informací. Tam, kde chybí mladí lidé, <clears throat> to znamená, když zaručíme přístup k internetu, když bude existovat vztah a kontakty, nástroje pro podporu mladých lidí, taky takováto místa budou zajímavá pro lidi. Tyto <clears throat> výsledky budeme sledovat a <clears throat> v rámci jiné akce jsem si všimla, že část mladých lidí, no, kteří se té akce zúčastnili, udávali, že by se nikdy neodstěhovali do velkého města kvůli znečištěnému vzduchu, kvůli stresu, čili oni na <clears throat> život ve městech nazírají jako na škodlivý způsob života. A je třeba poskytnout jim nástroje, aby mohli pracovat doma a aby hmm. nemuseli se stěhovat do velkoměsta, kde je stejně život dražší osobní dimenze, osobní rozměr. Tady já osobně mohu odpovědět, jak si v téze mé doktorské práce přímo souvisí s mou dnešní prací. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že to byla vysloveně zajímavá výměna názoru, napínavá, domnívám se, že eh, jistě jsme dostali řadu připomínek, kterou budou moci stínoví zpravodajové zapracovat do návrhu zprávy. Ptám se, zda zástupce komise se chce ujmout slova. Zřejmě tomu tak není. Eh, tak v tom případě dám slovo a jde. Pro závěrečné poznámky máš-li nějaké? <clears throat> Děkuji. Já neodmítnu slovo. Já chci jenom poděkovat všem panelistům za to, že hovořili o svých konkrétních zkušenostech. Jak řekla paní předsedkyně, pracujeme na zprávě o evropské strategii. A chtěli jsme se dovědět, jak to funguje v praxi, <clears throat> abychom mohli vypracovat doporučení pro komisi. Děkuji mnohokrát za všechny ty nápady, myšlenky, za výměnu názorů, eh, jak jsme hovořili o přímém zapojení mládeže do procesu rozhodování, aby evropská strategie pro mládež byla daleko širší, měla širší záběr, šla napříč různými oblastmi Soustředila se na typické politiky vzdělávání a zaměstnanosti, ale ne jen na ně. Na tu otázku digitální kultury, zdraví a tak dále. Já tady nechci dělat závěr z toho všeho, co tu zaznělo. Na, za, na každý pád chci poděkovat za všem, při, za všem za příspěvky. Já jsem si to všechno poznamenala a zapracuji to do zprávy z vlastní iniciativy musí být krátká, tak to bude obtížné zhustit tu informaci. Děkuji mnohokrát. Když jsem se ptala komise, jak jsem se dívala nesprávným směrem, komise sedí tamhle a zřejmě zvedala ruku. Takže chcete-li, tak prosím máte slovo, ale ne déle než tři minuty. Děkuji. My Samozřejmě, když sedíme tady, tak si uvědomujeme, že jste nás nemusela vidět. Ale dovolte, abych vám poděkovala za sorganizování tohoto slyšení. Bylo nesmírně zajímavé, obohacující nás jako komisi a my budeme usilovně pracovat na našich návrzích, abychom předložili něco, co eh, bude splňovat očekávání vás všech. Měli jsme vyhodnocení strategie pro mládež, to nám poskytlo řadu takových těch insight informací. Jsou tam důležité informace a kdyby se na ně chtěli členové výboru podívat, velice rádi jim to poskytneme. Také jsme minulý rok vyhlásili rokem naslouchání abychom zahájili diskusi o nové strategii pro mládež a byli jsme velice vděční, že se toho mládežnické organizace ujali, protože jsme věnovali strukturovaný dialog i tomuto tématu. Tuto diskusi sledujeme <clears throat> velice zblízka a jsem si jistá, že celá řada těch obohacujících podnětů bude zapracována a samozřejmě rádi přijmeme i další podněty. Máme na stole velmi zajímavé, dobré myšlenky, na kterých se vyplatí pracovat. My na tom budeme, my budeme usilovně pokračovat v této práci a velice rádi přijmeme vaše další podněty. Děkuji vám mnohokrát. Ano, <clears throat> děkuji mnohokrát. I za mne, za sebe vám chci tedy poděkovat, poděkovat všem panelistům. Myslím si, že to bylo opravdu krásné, napínavé, zajímavé odpoledne, které jsme společně strávili. Myslím si, že i ten formát byl zajímavý, protože to bylo takové trošku volnější, jaksi uvolněnější. A pokusili jsme se o to, no ještě to jistě vyhodnotíme. mně to přišlo právě takové uvolněnější, než jak to děláme jindy. Jsem si jistá, že zůstaneme ve spojení zejména samozřejmě s Fórem mládeže, ale i s ostatními, kteří zde seděli za předsednickým stolem. A samozřejmě je zapojíme i eh, do toho dalšího follow-up po té strategie, protože když se rozvíjí strategie pro mládež, je důležité, dělat to, co vždycky propagujeme, a sice zapojovat ty, kterých se to týká, pro které to rozvíjíme. A to jistě v našem výboru budeme tímto způsobem praktikovat tak, jak jsme to dělali do posud. Jsme vám vděční za jakýkoliv input, zejména co se děje otázka krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého finančního rámce Eh, vybavení prostředky, mm, příslušné programy, jako například Erasmus+, eh, a další. Zůstaneme i nadále v kontaktu a děkuji všem za velmi krásné, napínavé, zajímavé odpoledne. Díky za to, že jste byli ochotni odpovídat na naše otázky. Děkuji samozřejmě také našim tlumočníkům za to, že jako vždy nám byli nápomocni. Ehm, příští schůze se koná 21. února od 9 do 12.30 a pozor od 14.30 do 18 a ve čtvrtek od 9 do 12.30. A do té doby vám přeji všechno dobré.